stránce eh, přímého vysílání se Dále máme sdělení předsedy dle článku 87 odstavec 6 jednacího řádu. Mi předseda konference předsedů sdělil, že nejsou žádné námitky proti sdělením. A sice sdělení výboru pro dopravu nevyslovit se proti návrhu prováděcího nařízení dle nařízení s kontrolou. Dále je zde také doporučení výboru eh, pro zemědělství, eh, že se nevyjádří proti doporučení. Eh, toto doporučení jsou schválena, pokud se v rámci 24 hodin nikdo nevysloví proti. Pokud byste měli zájem o tato doporučení, podívejte se rovněž na webovou stránku přímého vysílání sněmovny. Po přerušení parlamentního zasedání jsem červenci společně s předsedou rady na základě článku 70.